meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené kolegyně, zaujměte prosím místa. Tímto bych rád zahájil toto slyšení s kandidátkou na post vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Paní Mogherini, vítám vás srdečně a jsem velice rád, že jste se dostavila mezi nás. Zároveň se už těším na diskusi, která se zde určitě brzy rozběhne a kterou jsme s vámi vlastně už vedli částečně jako s představitelkou italského předsednictví. Rád bych všem připomněl, že v souladu s vodítky pro schvalování komisařů Parlament má za úkol eh, hodnotit kandidáty z pohledu jejich způsobilosti, osobní nezávislosti a odborných znalostí a bude posuzovat jejich portfej a eh, dovednosti. Eh, obdrželi jsme předběžné vyjádření a částečně to, ten dotazník, na který paní Mogherini odpověděl připravil výbor APET a e, připomínám, že vše bude probíhat podobně jako v případě pana e, kandidáta Hána a paní místopředsedkyně je vyzvána, aby nejdříve e, pronesla úvodní prohlášení, nik, maximálně 15-minutové, bude mít rovněž možnost vystoupit na závěr a e, mezidobí budeme e, mít zde asi 45 otázek. Nejdříve první kolo to budou představitelé politických skupin, posléze předsedové podvýboru CDDV a INTA. A tito e, kolegové budou mít možnost mít jednu minutu na otázku, minutu a půl na odpověď, posléze půl minuty na doplňující otázku, minutu na odpověď a Poté bude otázka na minutu a dvě minuty na odpověď u všech ostatních kolegů poslanců, kteří jsou na seznamu řečníku. Řečnickou dobu eh, jsme dohodli s představiteli frakcí a chci poprosit všechny, aby opravdu respektovali svou řečnickou dobu. V opačném případě se dostaneme do problému. Eh, na slyšení s panem komisařem Hánem se vše zdařilo ale slyšíte, eh, když uslyšíte, že se ozvu, tak eh, vám prostě odstřihnu mikrofon, případně vás upozorním, protože pokud by se nám někdo zde rozřečnil, tak se nám nemusí povést dojít do konce seznamu řečníku. Eh, doufám tedy, že eh, narazím na vaše pochopení, takže nepokoušejte se nic propašovat, protože poslední slovo zde mám já. A pokud se budeme všichni držet těchto pravidel, tak se vše zdaří dle všeobecné um, spokojenosti. A po tomto slyšení bude mít paní kandidátka 5 až 10 minut na pronesení závěru předtím, než toto zasedání ukončíme. Paní Mogherini, vážeme s vaší kandidaturou obrovská očekávání a s vaší volebním obdobím Posledních pět let už máme zkušenost s postem vysokého představitelky a já bych to rád popsal jako spíš takovou zkušenou, takovou Zkušební období politiky tří klobouků, totiž vysoký představitel je zároveň místo předsedou komise se všemi možnostmi, jež toto skýtá, a zároveň je komisařem a zároveň vede celý klaster všech komisařů, kteří um, jejich činnost rovněž souvisí se zahraničními věcmi a e, doufám, že bude využito i možnosti toho, že služba pro zahraniční činnost, která už byla rozbudována a už je poměrně bytelná, má 100 40 představitelů v nejrůznějších eh, zemích, že bude 100 eh, prokazovat eh, výsledky tak, aby vedli k nějaké konkrétní náplni, aby s tím mohli pracovat všichni v oblasti zahraniční politiky. U některých oblastí, které vyjádři, vyžadují jednohlasnost, je třeba dostat více informací, abychom se mohli propracovat k něčemu takovému a abychom byli schopni eh, v našem sousedství i dále bojovat za svobodu a mír. Ehm, je to opravdu nesmírně napjatý čas, eh, vzrušující doba, ve které se ujímáte své funkce. A chci vám připomenout, že celá řada otázek, se kterými zde předstupujeme, musí být implementována i z pohledu um, prosazování parlamentních práv. Jak už jsme řekli, politika zahraniční a e, způsobilost či příslušnost exekutivy, e, to je jedna věc a parlamentní demokracie si žádá, aby zde bylo právo na informaci, na konzultaci, aby zde byl dohled a kontrola a rovněž, aby ty e, smlouvy, které byly uzavřeny, byly i ratifikovány a rovněž, abychom měli kontrolu nad rozpočtem, aby vše mohlo být příslušným způsobem sehrané, tak e, si myslím, že e, stojí za to se zajímat o otázky, které budeme klást, o smysluplné odpovědi a nebude vás divit, že nám záleží na tom, aby při obsazování tohoto, hm, těch služeb pro zahraniční činnost, která se drží principu eh, dělení na třetiny, nebude nikdo zanedbán a že ti eh, například eh, hm, špičkové grémium kolegia bude mít i zástupce, který eh, bude eh, mít své kořeny v Evropském parlamentu a že vše bude probíhat natolik smysluplně, abychom spolupracovali plodně a z naší strany rozhodně máte tu možnost toto čekat. Paní Mogherini, máte slovo.